Děkuji. Tento parlament pracuje s různými politickými názory a všechny politické názory mají stejné právo, aby byly zohledněny při hledání společného řešení a nemůžeme tvrdit, že některá nebudou součástí společného úsilí. V každém případě bych chtěl poslancům poděkovat za otázky a dezignovat designovanému komisaři Moskovici mu děkuji za jeho odpovědi. Pierre Moskovici, nyní eh, máte pět minut na eh, závěrečné prohlášení. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tuto diskusi. Já myslím, že to bylo upřímné, přímé, eh, ale i tady byly náročné eh, otázky při respektování eh, názorů a také děkuji tlumočníkům. Já doufám, že všichni uh, připustíte, že já jsem tady odpovídal bez jakýchkoliv výhrad, upřímně uh, hovořil jsem o své vůli plně se pustit do těch důležitých úkolů, které by mě mohly být svěřeny. Na závěr bych chtěl říci, uh, jaká přesvědčení budou uh, ovlivňovat mou práci v nadcházejících pěti letech. Jakožto Evropský komisař budu mít jednu povinnost a to je objektivnost a nestranost a to je eh, evropským zájmem. Ten budu mít stále na paměti. Evropský zájem, to je takový určitý model, který eh, skloubí jak sociální spravedlnost, tak hospodářskou efektivnost. Chci, aby evropský model prosperoval a společná pravidla budou mým jediným kompasem. Jakožto evropský komisař eh, budu eh, jednat podle cílů stanovených předsedou Junckerem, o kterých budeme společně diskutovat, posílit růst, prostřednictvím investic vytvářet pracovní místa, bojovat proti nerovnosti, bojovat proti eh, daňovým podvodům a únikům, za transparentnost, za automatickou výměnu informací prostřednictvím eh, cel, budeme chtít chránit eh, občany před úchylkami globalizace. Jakožto evropský komisař mě povede duch kolektivního vedení, a to, co definoval předseda Juncker, mě zcela vyhovuje. Není tady žádná eh, struktura hierarchie, dohlížení, kontrolování někoho. Definují se příčně úkoly všem. Všichni se musí koordinovat, spolupracovat. A to je ten kolektivní duch, ve kterém chci pracovat eh, s kolegy komisaři, místopředsedy i předsedou komise. A to zejména s Katajnenem a Dobroskysem, oběma místopředsedy Mezi námi třemi nemůže být nějaká umělá konkurence, nějaké soupeření, nějaké byrokratické spory. Nemůže tady být politické, eh, eh, politické rozdíly, které by nás dělily. To by totiž bylo ztrátou energie a to by bylo velmi škodlivé vzhledem k tomu, jaké cíle máme posílení evropské ekonomiky. To by nám neumožnilo dosáhnout cílů, které chceme dosáhnout. Musíme být týmem, jednotným týmem, stmeleným týmem ve stejných eh, úkolech. Já jsem o tom s nimi hovořil a vím, že oni sdílejí tohoto ducha spolupráce. Jakožto evropský komisař chci také úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a především s vámi ve vašem výboru Nemyslete si, že to říkám jen tak, eh, abych se vám zalíbil. Naopak, tato výbor je opravdu velice důležitý. A já jsem v tomto výboru pracoval, když jsem před 20 lety byl europoslancem. Viděl jsem, jak se eh, Evropský eh, parlament skutečně vyvíjel a měnil za těch 20 let, jak se stal skutečným spoluzákonodárcem. Evropská komise vyjadřuje společný evropský zájem, ale vy vyjadřujete evropskou demokratickou legitimitu. Společně komise a parlament mají společný, společný úkol, společnou povinnost eh, v rámci evropských cílů. A já jsem odpovídal na vaše otázky, někdy ty otázky byly eh, složité, snažil jsem se odpovídat upřímně, přímo, konkrétně, snažil jsem se společně s vámi pokročit vpřed v zájmu evropských cílů. A jak říkám, my budeme posuzováni Eh, podle výsledků. Nejenom my v komisi, ale také vy v parlamentu. Dámy a pánové, stát se evropským komisařem. To je pro mě velkou ctí, přistupuji k tomu s určitým dojetím a je to zajímavý další vývoj mé politické kariéry. Je to podle mého názoru především odpovědnost, ke které přistupuji velmi seriózně, s velkou odpovědností, eh, s velkou seriózností, které jsou zapotřebí. Já doufám, že jsem vás přesvědčil alespoň o tom, že mám dobré zkušenosti, že mám eh, odhodlanost, že jsem nezávislý a že chci s vámi spolupracovat. Děkuji vám za tyto tři hodiny, které jsme slávili společně. I would like to thank you. Rád bych vám velice poděkoval, pane designovaný komisaři, že jste se zúčastnil tohoto slyšení a za vaše nadšení a za průběh opravdu plodné diskuse. Nyní se bude konat jednání koordinátorů za zavřenými dveřmi od 13. hodiny do 14.30. Končím jednání.